Io direi che possiamo iniziare con le votazioni. Já bych řekla, že můžeme zahájit hlasování, pokud jsou všichni připraveni. Already? Okay. Vedo che la mattinata... Vidím, že ráno je těžké pro všechny. Zahajujeme hlasování o nařízení o spolupráci mezi národními úřady, které jsou zodpovědné za ochranu spotřebitele. Já dám slovo panu Rebovi. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Jsou to věci, které jsou důležité. Jedná se o změnu nařízení, takže ten včerejší Trialog byl dobrý, přinesl dobré výsledky, prosadili jsme všechno, co jsme chtěli. Rád bych poděkovala radě a komisi, protože jsme dobře spolupracovali. Děkuji také kolegům za jejich důvěru a podporu. Parlament chce začlenit do návrhu komise takzvanou revizní doložku. Doložku o přeskumu, to znamená, že se zde vkládá zpráva o stavu ochrany spotřebitele do konce roku 2014. Cílem bylo posoudit efektivitu nařízení, mechanismy fungování a také působnost. Pokud to bude nutné, tak cílem je, aby komise navrhla v případě potřeby novou legislativu. Takže to vše se vztahuje na rok 2014. Rada stejně jako komise byly proti této doložce, proti této revizní doložce, ale nakonec ustoupili, takže můžeme být v podstatě spokojeni s výsledkem a proto bych byl rád, abychom to vše prosadili v prvním čtení. Pokud vše půjde tak, jak se předpokládá, mohli bychom o tom diskutovat 5. července na plenárním zasedání a 6. července se o tom bude hlasovat. Děkuji. Děkuji. Pane poslanče, chce se k tomu komise vyjádřit? Dám tedy slovo doktoru Molnárovi. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom opakoval to, co říkal už pan Repo. Rád bych poděkoval všem uh, účastníkům z výboru IMCOM, kteří se zúčastnili uh, této debaty za odhodlání hledat řešení a za jejich myšlenky. Já si myslím, že komise je spokojená s odsouhlaseným textem ze včerejška a doufám, že dnešní hlasování proběhne hladce. Děkuji. Děkuji a nyní přistoupíme k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Blahopřeji panu Repovi. Approvato a una Je to schváleno jednomyslně. A nyní přistoupíme k hlasování o technických požadavcích eh, pro kreditní převody a přímé převody v eurech. Je to paní Gebhardt a předávám jí slovo. schön, Frau. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že eh, tady nás čeká poměrně jednoduché hlasování. Ono se totiž podařilo po velice příjemném rozhovoru se stínovými zpravodaji. Já musím počkat, eh, než se nám EPP zapne. Tak je to v pořádku. Tak. Já bych ještě jednou chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům. Opravdu eh, jsme vedli velice dobrou konstruktivní spolupráci a ve všech podstatných věcech jsme se shodli. Dá se eh, ta naše schoda shrnout v tom, že dává smysl eh, při převodech a dobropisech mít jedno stanovisko tak, abychom zabránili matení spotřebitele. Kdybychom chtěli různá, různé údaje pro zavedení nebo různá, eh, různá data pro zavedení v jednotlivých členských státech. Takže jsme se rozhodli dát členským státům 24 měsíců na zavedení systému SEPA, tak aby to opravdu eh, začalo eh, působit. To je jedna z důležitých věcí, na kterých jsme se shodli. Druhá věc, na které jsme se shodli, spočívá v informačních požadavcích, které již jsou tady vůči spotřebitelům. A, a týká se to eh, jak členských států, tak eh, bank, které mají tedy informovat eh, účinně spotřebitele a občany o tom, co to znamená IBAN a BIC. My jsme to schrnuli a ono to vůbec není nic tak těžkého a není to nic komplikovaného. Jedná se prostě o uh, bankovní o číslo banky a číslo o účtu dohromady spojené, takže občané už to v podstatě znají, není to nic složitého. Nebudeme prosit banky, aby e, spotřebitele e, takto informovali. Pokud jde o vrácení převodu, když se stane něco špatného, tak aby e, občan nesl jenom takové poplatky, za, kde eh, ty chyby způsobil on. U eh, jiných problémů eh, si to musí vyřídit banky mezi sebou. To si myslím, že dává smysl. Tak, abychom spotřebitele tady nezatěžovali tím, že budou muset vstoupit mezi banky, když mezi nimi někde vznikne problém. Myslím si, že tím jsem postihla ty podstatné věci teď na kterých jsme se shodli. No v podstatě jde o to, aby občané to měli co nejsnažší. Aby ty informace byly co nejlepší a umožnili eh, občanům eh, se popasovat s tím systémem SEPA co nejsnáze. A proto si myslíme, že by na to mělo být dalších 24 měsíců, tak aby se to opravdu dalo eh, snadno zavést. Čili to uh, jsme chtěli nabídnout výboru. Myslím si, že toto byl výsledek velmi dobré spolupráce, uh, za kterou ještě jednou i sekretariátu děkuji. Eh, Jestli si chtějí vzít slovo stínový zpravodaje, zpravodajové, prosím. Uh, no, uh, Madam Chair. Paní předsedkyně, Kromě toho, že bych poděkoval paní Gebhardt za velice dobrou spolupráci, tak bych chtěl naznačit, že bych se chtěl přihlásit s ústním pozměňovacím návrhem k pozměňovacímu návrhu 15. Dostaneme se k tomu ještě později, ale eh, rád bych to tedy signalizoval už teď. Výborně. Pokud se už někdo další nehlásí o slovo, zahájíme hlasování. Všichni mají hlasovací karty? Ano. Provedeme první kontrolu. A může hlasovat EPP, prosím? Výborně, uzavírám hlasování. Socialisté. Perfetto. Výborně. Grupo dell'Alde. Alde, prosím, hlasujte. Perfetto. Io direi che siamo, possiamo iniziare. Řekla bych, že můžeme zahájit hlasování. Pozměňovací návrh 6, paní Gebhardt, kdo je pro? Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Půjdu rychleji příště. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijata? Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijata? Potom zde máme pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Bo zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 ku 15. 48. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Tady máme Ústním pozměňovací návrh pana Busutila, kterému dám slovo. E Jménem EPP, paní předsedkyně, bych rád požádal o přesun tohoto odstavce ze článku 6 do úvodních ustanovení. Pokud se to ne, do úvodních ustanovení, tak může být EPP pro. Eh, Je k tomu nějaký komentář? Ano, já to, já to můžu přijmout. To? Okay, quindi... Budeme o tom tedy hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 59. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Přijato a jeden hlas. Non avete ancora votato? Vy jste ještě nehlasovali? Tak to zopakujeme. Zahujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 59. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 19 je proti. Dále zde máme pozměňovací návrh 60. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Emendamento 19. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 17. Pozměňovací návrh 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Máme zde pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zde máme ústní pozměňovací návrh paní Gebhardt, ale už to tady máme zaznamenáno, takže pokud se nechcete k tomu vyjádřit, tak můžeme pokračovat, protože už je to uvedeno v textu. Zahájíme tedy hlasování. Končím hlasování. Plus eh, jeden navíc eh, z frakce ECR. At the beginning we are just free. Ok. No, no, chiudiamo la votazione. <laughs> Končím hlasování. Zamítnuto. <laughs> It's no problem. Eh, abbiamo quindi l'emendamento. Máme zde tedy pozměňovací návrh k příloze. Pozměňovací návrh 46 Zahajuji hlasování. OK, chiudo la votazione. Ano, končím hlasování, zamítnuto. Ora abbiamo la votazione degli anni. Teď máme hlasování o příloze, takže o tom budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď závěrečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně. 34 pro, zdržel se pouze jeden. Blahopřeji paní Gebhartové. Je to přijato.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 Prosím, abychom mohli pokračovat v diskuzi, takže se prosím usaďte. Ráda bych vám oznámila návrh, který se týká hlasování o, směrnice, o, o směrnici o spotřebitelích. Návrh spočívá v tom, že bychom zítra dopoledne hlasovali v 10 hodin, protože to bude jednotné hlasování, takže to bude velmi krátké. A dnes ve tři bychom měli setkání in camera se stínovými zpravodaji. Chtěla bych eh, váš názor, zda souhlasíte s tímto návrhem, nebo zda chcete zachovat hlasování dnes ve tři hodiny. Paní Gebhardtová. Já, Děkuji. My jsme zatím nedostali text Koreperu. Koreper to právě projednává a proto opravdu není možné teď se eh, rozhodnout, jak budeme hlasovat a já si myslím, eh, že je staré dobré právo eh, poslanců si přečíst ten text, který nám dá rada, proto je nemožné dnes hlasovat už 15 hodin. Každopádně já bych zůstala eh, u té eh, formace, kterou jsme měli eh, včera a sice možná budeme hlasovat zítra, protože když ten text bude jiný, než jak jsme ho schválili my, tak bychom samozřejmě nemohli hlasovat, museli bychom jednat dále. Takže já bych zůstala u toho possibly vote, takže budeme hlasovat tedy možná a, a s tím bych takhle souhlasila. Ah, Přesně tak a předávám slovo paní Turen. Já bych chtěla podpořit ten návrh na další postup. Tak, tak, Lara, my tež, tak, Lara, my tež se zgadzáme tutaj s tou sugestí. My také souhlasíme s tímto návrhem, že bychom zítra v 10 hodin přistoupili k hlasování. Chceme se ještě seznámit s konečnými výsledky hlasování, jednání, takže podporujeme tento návrh. Ještě někdo další se chce vyjádřit? Ještě pan Harber? Uh, ano, já myslím, že to, co bylo navržené, je rozumné, ale myslím, že jsme na dnešní odpoledne vyhradili půl hodinu a já bych navrhoval, že to bude in kamera, může přijít kdokoliv další, ale to především prostě nové zpravodaje. A když tam nebude zpravodaj, tak já navrhuji, že já bych předsedal. Určitě budeme mít text, budeme mít příležitost analyzovat ten text a já myslím, že výbor potom dnes odpoledne rozhodne, jestli přistoupíme k hlasování zítra v 10 hodin dopoledne. Ale možná byste mohli všechny členy upozornit. A také chci zdůraznit, že tento časový plán je takový proto, protože konference předsedů nám teď navrhla, že konečné hlasování o tom návrhu by se mělo konat příští týden na plenárce, neboli konference předsedů rozhodla, že nedodrží obvyklé lhůty. Není to moje rozhodnutí, to je jejich návrh. Samozřejmě, možná na to máte nějaký názor, ale chtěl jsem, aby v tom bylo jasno. My jsme to původně mysleli tak, že to bude na zasedání až v červenci. Nicméně toto je návrh konference předsedů. V každém případě budeme mít možnost probrat to. Ale dnes odpoledne potřebujeme tu půlhodinovou diskuzi, ale možná, že stínoví zpravodajové by se mohli sejít ještě předtím. A pak by mohlo být formální zasedání s tlumočením samozřejmě ve tři hodiny. Děkuji, Malcolme. A předávám slovo paní Gepardové. Ja, bitte, entschuldigen Sie, bitte, äh, könnte man die Abstimmung nicht auf 10 Já se omlouvám, zajímalo by mě, jestli by to aspoň nemohlo být 10.30, protože já mám něco důležitého v 10 hodin a už to nemůžu změnit. Mohli bychom to udělat v 10.30? Pokud s tím budou kolegové souhlasit. Mně by to hodně pomohlo. No, Žádný problém? Mohlo by to být zítra v 10.30 hlasování. Problém je ten, že na zítřek máme domluvené slyšení. Všichni řečníci přijdou, takže já myslím, že by to bylo problém, kdyby to bylo v 10.30. Budeme tady mít od 9 do 10 ministra a já jsem navrhoval, že hlasovat budeme eh, ve tři čtvrtě na deset a pak začne to slyšení. Když budeme mít nejdřív slyšení, tak budeme muset přerušit na to hlasování slyšení. To není úplně uspokojivé, takže žádám paní Pardovou, aby se pokusila o tu půl hodinu posunout věci, přehodit si to, protože já myslím, že jinak to všechno naruší. Pan Salavín je zpravodaj, máme tady všechny hosty, já myslím, že bychom měli začít s tím slyšením na čas. Vzhledem k tomu, že zde máme od 10 eh, do 12.30 sklišení, promiňte, já jsem si to neuvědomila, tak bychom mohli začít eh, ještě před desátou. Bude to opravdu velmi rychlé hlasování. Ale nemůžeme to změnit, eh, jak žádala paní Kepartová, kvůli tomu slyšení. V 9 hodin, pokud chcete. Um Nešlo by eh, hlasovat už v 9 nebo v 9.15? To bych eh, mohla schválit takhle. Honorable Rošfor. Eh, pan Rošfor? Já se omlouvám, já v 9 nemůžu. Pokud to vám i zítra, musí to být v 10. Si volit, já pro Pokud chcete, tak zahájím hlasování. Paní předsedkyně, já si myslím, že to hlasování, pokud tomu dobře rozumím, bude trvat pět až deset minut, takže možná bychom mohli o pět minut posunout tu tvoji schůzku, Evelyn. Já to pokusím se o to a můžeme to prostě v deset, prostě to jinak nepůjde. Ale budu, budu mít opravdu potíže, to musím říct. Takže prosím ne za pět deset, ale přesně v deset, jo? <laughs> Děkuji paní Gebhardt eh, za vaši ochotu a vstřícnost. Zítra tedy budeme hlasovat v 10 hodin, bude to velmi krátké hlasování a potvrzujeme také setkání dnes ve 3 hodiny odpoledne se stínovými zpravodaji. Všichni souhlasí? Výborně. Můžeme tedy pokračovat. Máme zde představení studie o digitálním vnitřním trhu, elektronické zadávání veřejných zakázek a elektronické podpisy. Dám slovo paní doktorce, omlouvám se za výslovnost jména, Rosenkotter a paní Hoffman. Omlouvám se ještě jednou za vaše jméno. Vielen Dank. Um... Děkuji vám. Dámy a pánové, jsem velice ráda, že vám dnes můžeme představit výsledky studie. Jmenuji se Anete Rosenketter a toto je eh, kolegyně doktorka Aně Hoffman. Jsme tady eh, za autorský eh, tým složený z advokátek kanceláře FPS, Eh, pod vedením docentky eh, Anne Schmidt eh, z Budapešské univerzity. Kancelář FPS je německá kancelář, která funguje regionálně a zaměřuje se právě na v elektronické záležitosti a na elektronické výběrové řízení. Položili jste nám otázku za výbor, jak ty návrhy, pokud jde o vytvoření digitálního vnitřního trhu, eh, lze posuzovat tedy. A my jsme se zaměřovali na dva konkrétní body, a, a sice eh, za prvé na přepracování eh, nařízení o elektrickém podpisu. To bude hned probírat doktorka Hoffman. A potom jsme se zaměřili na použití elektronických prostředí při veřejných zakázkách a to vysvětlím já ve druhé části. a ty dám slovo kolegyni Hoffman k elektronickým podpisům. Dobrý den, já jsem Anja Hoffman a uvedu vám první část této studie o elektronických podpisech. Moje prezentace v podstatě se stává z pěti částí. Začnu krátkým přehledem o definici elektronického podpisu, o tom, jak vypadá současná situace a jaké teď máme překážky. Potom nastíním strategie, které byly navrženy a na závěr předložím naše doporučení, která se týkají dalšího postupu v této oblasti. Takže především, co je to vlastně elektronický podpis? Směrnice o elektronickém podpise obsahuje článek, který eh, obsahuje velice širokou definici. Je to eh, definováno jako data v elektronické podobě, která jsou připojena nebo logicky nějak souvisí s dalšími elektronickými daty a která slouží jako způsob autentizace. tři úrovně elektronických podpisů. Nejjednodušší forma je prostě jednoduchý elektronický podpis, například jméno dole pod e-mailem. Pokročilejší a více využívaná forma je pokročilý elektronický podpis. Ten také slouží k identifikace podepisujícího a zajišťuje integritu podepisovaného dokumentu, protože pak by bylo eh, možné eh, zjistit případnou změnu dokumentu. A, nej, a další, nejpokročilejší forma je kvalifikovaný elektronický podpis. Aby byl elektronický podpis kvalifikovaný, musí splňovat všechny požadavky toho pokročilého nebo rozšířeného elektronického podpisu a navíc musí vycházet z kvalifikovaného certifikátu a musí být vytvořen prostřednictvím zařízení na bezpečné vytváření podpisů. Další informace najdete v naší studii. Kvalifikované elektronické podpisy mají úplný právní statut, Předpokládá se, že jsou ekvivalentní písemnému podpisu a jsou přípustné jako důkazní materiály v právních řízeních. Pokud je o současnou situaci, máme směrnici o elektronickém podpisu z roku 1999, která vytvořila právní rámec pro využití elektronických podpisů a certifikační služby. Máme také celou řadu stávajících technických standardů pro elektronické podpisy a základní strukturu pro kvalifikaci podpisů. Zveřejňují se tzv. důvěryhodné seznamy, které obsahují základní informace o těch, kdo vydávají kvalifikované certifikáty a o dozoru nad nimi. Tento seznam stanoví důvěryhodnost poskytovatele. Elektronické podpisy se především využívají v elektronické správě, elektronické fakturaci a v elektronickém bankovnictví málo se zatím využívají v elektronickém obchodování. A pozitivním příkladem použití elektronického podpisu je e, rakouská karta občana, Bürgerkarte. Prostřednictvím této karty mohou občané využívat elektronický podpis. V elektronické zprávě mohou využívat služby, které veřejná zpráva nabízí. Mohou například online registrovat podnik, mohou podávat žádosti o penze, o dávky, o rodné listy a je tady celá řada dalšího využití. Podobně například v Estonsku většina obyvatel využívá elektronický podpis a mobilní podpis, především pro elektronické bankovnictví, daňová přiznání a hlasování online. Přestože směrnice byla zavedena ve všech členských státech, stále je tady ještě několik překážek, které brání v interoperabilitě a využití elektronických podpisů. Národní systémy jsou velmi různorodé. To vedlo k tomu, že se začaly vyvíjet izolované aplikace pro elektronické podpisy. To způsobilo roztříštění trhů a to v kombinaci s nedostatečným přeshraničním uznáváním elektronických podpisů vedlo k tomu, že chybí interoperabilita a přeshraniční využívání elektronických podpisů. Stávající překážky můžeme dále rozdělit na čtyři úrovně – překážky na právní úrovni, překážky na technické úrovni, na úrovni eh, důvěryhodnosti a potom praktické otázky. Hlavní překážky na eh, právní úrovni jsou následující. Především je tady eh, nejednotnost, pokud jde o implementaci a výklad směrnice o elektronickém podpisu. Například Podepisující je definován jako osoba. Tato definice je příliš vágní. Není jasné, jestli poskytovatelé mohou vydávat kvalifikované certifikáty pouze fyzickým osobám, tak to je ve většině členských států, anebo jestli mohou vydávat kvalifikované certifikáty i právnickým osobám. To je možné například ve Španělsku, Portugalsku, Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku. Další příklad odlišné implementace jsou národní systémy dohledu. Směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit odpovídající dozor nad poskytovateli kvalifikovaných certifikátů. Nicméně organizace je zcela na členských státech. To vedlo k vytvoření různých národních systémů dohledu a chybí také vzájemné uznávání. Nejdůležitější právní otázka je však to, že eh, rozsah působnosti směrnice o elektronickém podpise je považován za příliš úzký. Směrnice se zaměřuje na kvalifikované elektronické podpisy a vydávání kvalifikovaných certifikátů. A neupravuje dostatečně certifikaci dalších služeb, které se objevily na trhu. Například služeb přidružených k elektronickým podpisům. Především jde o časové známky, ověřování podpisů a podobně. Kromě toho směrnice neupravuje služby, které využívají elektronický podpis. Například e, služby elektronické doporučené pošty. A ve směrnici také není nic e, k autentizačním službám. Navíc jsou tady překážky pro ty pokročilé elektronické podpisy a využití elektronických podpisů v elektronické zprávě. Kromě překážek eh, v právní rovině jsou tady také překážky na technické úrovni a úrovni důvěryhodnosti. Například je tady celá řada sta- standardů pro elektronické podpisy, jsou příliš složité, nejsou zaměřené na podnikání, chybí pokyny k tomu, jak uplatňovat a využívat stávající normy a standardy a ty standardy zatím nejsou vyčerpávající. Například chybí standardy pro certifikační služby, které jsou přidružené k elektronickým podpisům. Kromě toho chybí e, důvěryhodnost, důvěra v elektronické podpisy, které někdo vydal nebo použil v jiném členském státě. A pak jsou tady praktické otázky. Elektronické podpisy se v praxi málo využívají, lidem se do toho nechce. Podle nás je hlavní důvod ten, že elektronický podpis zatím nepřijímají všichni, všechny smluvní strany. Ne každý má odpovídající infrastrukturu použití elektronického podpisu. Náklady na elektronické podpisy jsou často příliš vysoké anebo nepoměrné v porovnání s výhodami. A také stále ještě chybí odpovídající dostatečné atraktivní aplikace pro elektronické podpisy, které by občany přiměly k tomu, aby je využívali. A proto je potřeba postupovat dál. Teď stojíme před otázkou, jak můžeme zajistit interoperabilitu elektronického podpisu, jak ji vylepšit a jak na pomoci jejich přeshraničnímu využívání. Abychom toho dosáhli, byly navrženy především dvě strategie na základě eh, různých studií, které zadala komise. První je takový eh, přístup, který se zaměřuje na širší měřítko. Cílem je vytvořit rozšířený, ucelený, důsledný právní, technický a důvěryhodný rámec pro organické podpisy a zahrnuje také celkovou revizi a posílení směrnice o elektronickém podpisu. Té druhé strategii říkáme strategie v menším měřítku, zaměřuje se na to, že se vylepší stávající právní rámec, aniž by se pozměňovala směrnice. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je na právní úrovni. Obhájci toho širšího přístupu doporučí, abychom plně revidovali a rozšířili směrnici o elektronickém podpise. Podle jejich názoru by směrnice neměla platit pouze pro kvalifikované elektronické podpisy a vydávání eh, kvalifikačních certifikátů, jak je to teď, měla by také upravit všechny typy elektronických podpisů a související produkty a všechny typy certifikačních služeb, včetně služeb přidružených elektronickým podpisům, služeb, které využívají elektronické podpisy a také identifikačních a autentizačních služeb. Naopak ti, kteří zastávají názor, že potřebují ten užší přístup, nechtějí revidovat směrnici, domnívají se, že by to vedlo eh, k dlouhému a náročnému procesu s dlouhými debatami a narušilo by to trh. Místo toho doporučují, že komise by měla vydat nezávazný dokument, který by podpořil společný výklad směrnice a vyjasnil konkrétní otázky. Na technické úrovni zastánci obou přístupů důrazně doporučují vytvoření technického rámce racionalizovaných, obecně uznávaných evropských norm pro elektronické podpisy. Souhlasí také s tím, že technické standardy by neměly být upraveny ve směrnici, aby byla zachována technická flexibilita směrnice. Místo toho by ty normy měly být navázány na právní požadavky prostřednictvím rozhodnutí komise, jak je to už teď. Právní základ pro tyto odkazy je teď ve směrnici, pardon, v článku 3.5 směrnice. Pokud jde o důvěryhodnost, zastánci toho širšího přístupu doporučují, že je potřeba, aby pro všechny certifikační služby byla k dispozici dostatečná struktura, která vyvolá důvěru v tyto služby a proto doporučují, že by se rozšířila pravidla odpovědnosti a pro dohled a také akreditační systémy na všechny další certifikační služby a měly by se zveřejňovat eh, seznamy důvěryhodných osob, které budou obsahovat také informace o těch, kdo poskytují další certifikační služby. Je také nutné zavést odpovídající osvětu a propagaci a doporučovat elektronický podpis. A na závěr, v čem spočívají naše doporučení pro další postup? Ten širší přístup je podle nás lepší Myslíme si, že je naprosto zásadní vytvořit pořádný právní základ pro všechny služby svázané s elektronickými podpisy, což znamená důkladnou revizi a rozšíření směrnice o elektronickém podpisu. Také souhlasíme s tím, že vytvoření racionalizovaného technického rámce evropských norem a odpovídajících pokynů už bylo zahájeno, protože komise už předložila mandát pro standardizaci Evropské standardizační organizaci tento mandát M lomeno 460 by se měl dál využívat. Kromě toho, pokud je to možné, tak nové technické standardy by měly být uvedeny v rozhodnutích komise a měly by tak být navázány na právní požadavky podle směrnice. Zatím doporučujeme, že se článek 3.5 směrnice rozšíří a budou tam zavedeny nové právní předpoklady pro produkty a pro služby, které odpovídají referenčním standardům. Domníváme se také, že potřebujeme lepší infrastrukturu pro zachování důvěryhodnosti pro všechny certifikační služby, abychom vylepšili interoperabilitu elektronických podpisů. Toto úsilí by mělo eh, podpořit, eh, měla podpořit další činnost z hlediska osvěty a propagace. Možná víte, že Evropská komise už oznámila návrh revize eh, směrnice pro elektronickém podpise na letošek a proto se zdá, že i komise by si raději zvolila ten širší přístup. Kromě toho doporučujeme, že paralelně by měla být přijata následující opatření. Stávající harmonizační iniciativy a pilotní projekty, které podporuje komise, jako je PEPOL a SPOX, by měly pokračovat a měly by odpovídat upravené směrnici. Měli bychom také zahájit paralelní iniciativy v oblasti elektronické identifikace, protože elektronická identifikace je často předpokladem pro využití elektronického podpisu. Kromě toho je podle nás naprosto zásadní zvážit další hospodářská podpůrná opatření pro elektronické podpisy. Tato opatření by mohla například zahrnovat finanční pobídky pro uživatele elektronických podpisů a pobídky pro poskytovatele, aby navízely víc ekonomických řešení a aby také vytvářely atraktivní aplikace pro elektronické podpisy pro masový trh. Tolik naše doporučení. Já doufám, že to byl takový ucelený přehled současné situace a toho, co považujeme za vhodné v oblasti elektronického podpisu. Samozřejmě další informace najdete v naší studii. Dámy a pánové, ráda bych vám poděkovala za pozornost a nyní předám slovo kolegyni, která bude pokračovat v prezentaci druhé části studie, pokud je o elektronické veřejné zakázky. Děkuji vám. Dankeschön, Anja. Děkuji, Anja. Eh, oblast zadávání eh, elektronického zadávání veřejných zakázek má nesmírný eh, veřejný význam, to je nám všem jasné. Vzhledem k tomu, jak je to důležité pro eh, celé hospodářství EU, eh, je tady velký zájem na zvýšení efektivity, eh, která zatím není optimální, a ehm, zájem na optimalizaci a transparentnosti celého zadávání veřejných zakázek. Příslušné opatření by měla vést ke, znás, ke značnému omezení nákladů. Pokud je o eh, digitalizaci eh, elektronických zakázek nebo veřejných zakázek, tak ta by měla vést k eh, značnému ušetření nákladů. To není nic nového. Od roku 2004 existuje akční plán, který má podporovat zavádění elektronického zadávání zakázan, zakázek. Ještě předtím, eh, než se pustíme do eh, konkrétních věcí, tak si popišme, co to vlastně elektronické zadávání zakázek je. Jedná se o proces, který ve jednotlivých fázích, eh, pokud možno ve všech, se opírá o elektronický internetový systém. Zejména v přípravné fázi zadávání zakázky už existuje eh, velice dobře etablovaný proces, tady takové to eh, elektronické představování zakázek. A pokud jde o eh, provádění zakázky, jak tam už to vypadá úplně jinak. Pokud se podíváme na minimální stav k naplnění eh, toho vlastného, mm, vlastního elektronického zadávání, tak je třeba následující. Nejenom tedy eh, fáze před udělením zakázky, to znamená eh, ta elektronická, to elektronické vyhlášení, elektronický přístup k podmínkám a elektronické podání v nabídek. Většina problémů je problém s podávání, je při podávání nabídek Tady jsou, eh, dochází k intenzivním eh, kontaktům a eh, elektronické podpisy tady opět hrajou, hrají velkou roli. Jak to tedy vypadá a nyní v praxi? Co se dělá ve členských státech a kde je ještě možné dále praxi optimalizovat? Zelená kniha z roku 2010 eh, provedla eh, rozsáhlou, eh, rozsáhlý přehled, rozsáhlou studii na základě více set stránkových studií a tam se tedy popisuje konkrétní praxe v zadávání veřejných zakázek v jednotlivých členských státech. Navzdory této rozsáhlé práci nemáme spolehlivá data v eh, celé řadě oblastí, zejména a pokud jde o eh, tedy eh, podávání nabídek, ty různé kvóty nebylo možné zjistit pro pořizování, tedy pro zadávání zakázek. Proč jsme se nedostali tak daleko, jak jsme si představovali v roce 2004? A proč je třeba dále optimalizovat? Jde o to, že tady existují eh, věcné pochybnosti o používání mm, elektronických, eh, elektronického zadávání nebo ne. Možnost eh, používat elektronické zadávání zakázek, zejména v přeshraničním styku, je velice důležité. Ty postupy zadávání jsou potom mnohem transparentnější, než když se to vede na papíře. Zejména pokud chceme bojovat s korupcí, tak eh, tyto eh, postupy eh, vedou, mají velké výhody protože jednotlivé následné kroky jsou velmi dobře dokumentovány. Pokud jde o Mm, samotné provedení samozřejmě je to také ekologické, protože je to bez papíru a také to vede eh, při eh, provádění eh, zakázek, při zúčtování k lepším cenám a k rychlejším a také soutěžitelé mohou počítat s rychlejším proplácením faktur. A pokud jde o nevýhody, tak eh, ty eh, jsou v podstatě jenom ve věcech, eh, kde elektronické zakázky nejsou optimální nebo ehm, nejsou věcně přiměřené. Lze například zjistit, že na základě nezbytných odborných kompetencí pro nebo vzhledem eh, k tomu, že je třeba určité odborné kompetence pro to elektronické zadávání zakázek, tak je eh, obyčejně zřízen nějaký centrální, eh, nějaké centrální pracoviště, například v Rakousku, kde tedy se tyto zakázky zadávají a zpracovávají. Lze kriticky namítnout, že ty rozsáhlé rámcové smlouvy spíš eh, brání eh, zahajování eh, příslušných výběrových řízení. Takže na jednu stranu tady máme náklad a na druhou stranu tady máme výhodu nebo ušetření nákladů. A hodnocení procesu mm, samozřejmě nelze úplně provést celé elektronicky. To je další elektronická věc, další kritická věc ten hodnotící eh, proces, eh, kde se tedy eh, vybírá nejlepší poměr ceny a výkonu, nelze provést pouze matematickými algoritmy. Často jsou tady mm, takzvaná měkká kritéria, kdy je třeba posuzovat kvalitu. A tady při elektronických výběrových řízeních se zjišťuje, že uživatelé se distancují od těchto měkkých kritérií a zaměřují se na ta tvrdá kritéria, na cenu. A dále eh, v praxi eh, se zjišťuje, že malé a střední podniky eh, mají větší obtíž se pustit do těch elektronických zakázek, protože na začátku prostě musí se seznámit s těmi systémy a to jsou pro ně náklady. Prakticky ve všech členských státech máme právní základ pro použití v elektronických výběrových řízení. Ne všechny členské státy mají všechny fáze v legislativě, ale pokud jde o to první informování až do konečného vypořádání. Víte, že se tady, jsou tady určité rozdíly, pokud jde o tedy právní základ. A ještě větší rozdíly jsou v praktickém používání. Jsou e, členské státy jako Portugalsko, e, které učinilo velké kroky v elektronických zakázkách. V některých typech zakázek oni e, povinně mají elektronické zadávání. Aktuální studie ukazují, že to přináší plody. V Portugalsku zatím 75% veřejných zakázek se dělá elektronicky a to vede k ušetření eh, nebo k úsporám až 10-20% a také eh, k 60% úsporám eh, správních nákladů. Takže tady jsou rozhodně příklady úspěchu, ale je tady také obrovský e, rozsah e, té míry, do jaké se to e, používá v jednotlivých členských státech. I na úrovni EU existuje celá řada různých podpůrných iniciativ, které mají podporovat tedy elektronické zadávání zakázek. Například PEPOL Mm, připravuje určité základní kameny a ty, když se potom sestaví dohromady, tak mohou vést k celému elektronickému zadávání zakázek a vyřídí se tam celá řada problémů u přeshraničních zakázek. ECen umožňuje při klasickém eh, pořízení, při klasických eh, zakázek, eh, zakázkách posuzovat alespoň soutěžitele nebo uchazeče. Čili děje se toho tady hodně a každopádně jsme nedocházeli, ale to, co jsme si přesevzali v roce 2004. Podívejme se tedy, na jakých překážkách jsme stroskotali. Hlavní eh, překážky, eh, které jsme zjistili, jsou následující. Za prvé eh, nedostatek obecně přijímaných standardů, jak na technické úrovni, tam je tedy, a to vedlo tedy k řadě izolovaných řešení. Zejména ve federálně organizovaných členských státech se to projevuje. V Německu vidíte, že máme řešení, která se používá jenom v jedné obci a, a která se teď přepracovávají mm, prostřednictvím centrálního místa pro zadávání zakázek. A tam tedy uchazeči se mohou mm, vybrat z různých typů řešení. Potom je tady možnost přihlásit se do různých řešení eh, současně a potom je tady také jazyková bariéra. Eh, tyhle eh, překážky se různě projevují v různých fázích zadávání. Pokud jde o přístup k podkladům pro výběrové řízení, tak tam zjišťujeme, že pokud jde o technický přístup, jsou tady překážky závisí na tom, jak složité je to dané řešení jsou poměrně jednoduchá přístupová řešení, prostě akorát registrace a heslo. Ovšem jsou i také eh, složitější eh, řešení a zejména v eh, zahraničním styku ehm, to pro uchazeče představuje velké překážky a zejména pro malé a střední podniky. Ovšem, především jsou tady problémy při podávání nabídek. I tady máme tady téma jazykové bariéry a řešení také spočívá v tom, že se ty zakázky silně liší. Máme tady identifikaci a u, u nabídek. už jsme tady měli problém elektronických podpisů, jenom bych vysvětlila o to, že jde o to, že kdo je uchazečem a jak to ověřit. Ta směrnice o zadávání zakázek se tímto zabývá velice povrchně. Tam se nestanovují žádné požadavky na například systém podpisu, hmm, kterým by se toto provádělo. Tam se v podstatě stanoví pouze, že ty nabídky musí být e, nepoškozené a hmm, musí být dodané včas. Ale otázka autentizace se tam neřeší. To ve výsledku vede k tomu, že pokud jde o podávání eh, zakázek, ty úpravy jsou eh, velice odlišné v jednotlivých členských státech. Například v Irsku a v eh, Británii mají takový model, kde se poměrně jednoduše použije uživatelské jméno a heslo a tím se identifikuje uchazeč a ale eh, v větším eh, počtu členských států, například v Německu a v Rakousku, eh, se používají řešení pomocí podpisu. Tam se používají ty rozšířené nebo kvalifikované elektronické certifikáty. A dostáváme se tady opět k tomu problému, že ta přijatelnost v přeshraničním styku je poměrně omezená. Máme tady problém každopádně s kompatibilitou elektronických podpisů a certifikátů. Potom je tady eh, v oblast eh, eh, přeskoumání zakázek. Existuje tady nejistota ohledně toho, jak tedy posuzovat ty jednotlivé podané dokumenty. Týká se to formálních aspektů um, úředních po, mm, povolení, jestli stačí originál s podpisem a, a tak podobně. I tady vidíme určitý e, problém s optimalizací. Potom tady máme také e, vystavení e, účtu. Tady máme občanskoprávní e, rozdíly u jednotlivých členských států. A je nám také zřejmé, že máme E, Eh, problémy s eh, tedy eh, v občanskoprávními spory a nechceme, a lidé se nechtějí tedy tímto směrem vůbec pouštět. A potom tady máme tedy různé nástroje pro elektronické zadávání zakázek, které mm, často jsou používány. Ty musí být zakotveny v rámcových smlouvách, ale jak už jsem říkala, Často model elektronického zadávání zakázek se eh, váže s, nebo se pojí s nějakým centrálním místem pro zadávání zakázek. Tady se zjišťuje, že rámcové smlouvy eh, představují nějaký uzavřený systém a neumožňují otevření trhu. A potom to také eh, omezuje účast podniků. Tenhle deficit by měl být vyrovnán dynamickým systémem, který umožní průběžné měnění podmínek, ale e, e, přijímání toho e, dynamického systému je velice omezené, protože to použití i na technické úrovni takového systému je spojené s význačnými výdaji, zejména v té počáteční fázi. Dostali jsme otázku, jak Eh, tedy eh, s, eh, naložit s těmi problémy s identifikací a autentizací uchazeče. Tady, máme, tady vidíme opravdu potřebu jednat. Myslíme si, že je velice nezbytné tady vytvořit řešení pro přeshraniční styk. Jak jsme zjistili, při eh, používání kvalifikovaných elektronických podpisů v tuto chvíli neexistuje eh, žádná právní jistota pro použití. I když, eh, a když není nutné tyto elektronické podpisy použít z hlediska zakázkového práva, tak my bychom doporučili ty modely, tak jak se například používají v Irsku prostřednictvím Eh, uživatelského jména a hesla eh, silněji podpořit. To celé by mělo eh, například pomocí ještě nějakých, nějakých předmětů, které by se dali, nebo souborů, které by se daly stáhnout, vést k narušení, k omezení možnosti narušení bezpečnosti. A pokud je o interoperabilitu a jazykové eh, bariéry a tak podobně, tak eh, tam je třeba také jednat a členské státy, kde se ty eh, modely používají, tak tam by se tohleto rozhodně začalo velmi dobře chytat. Další kroky, které by z našeho pohledu byly užitečné, by bylo pokračování v, té, v těch dobrých i byť paralelně běžících projektech EU. Bylo by, lépe je tedy může, uh, může ji koordinovat, lépe koordinovat. tak, abychom opravdu, aby to mělo nějaké praktici, aby to bylo prakticky užitečné. Měli bychom se vyhnout novým standardům oproti těm, které už e, existují. Pokud jde o standardizaci, tak tady už je systém, ve kterém se pracuje a v tom bychom se měli pohybovat i nadále a bránit se dalšímu roztříštění. Částečně eh, zde eh, jsme hovořili o, povinných, eh, o povinném zadávání elektronických zakázek. My si myslíme, že Evropská unie by to neměla nařídit s určitým datem. Je třeba zohledňovat i, ty, eh, i tu různou úroveň rozvoje v jednotlivých členských státech. Je třeba ehm, přijít tady s určitým podnětem, a eh, při harmonizaci přijít s eh, podpůrnými opatřeními, tak aby uživatelé, jak na straně zadavatele, tak uchazeče se do toho snáze pouštěli, protože často existují specializovaná zadávací místa, která mají know-how, ale většina těch míst, kde se zadává, se zabývá eh, s spoustou jiných věcí a nejenom eh, s touhle specializovanou věcí. Takže eh, potom to použití na straně státní zprávy je velmi omezené a, a potom se nedosahuje takové efektivity, jaké by se mělo a dlouho trvá, než se to technicky zavede. Pokud je o ta podpůrná opatření, tak pro nás by bylo velice důležité, jak my to chápeme, aby při, při eh, přepracování té směrnice o zakázkách eh, se vyjasnily některé věci. Za prvé, jsou tady ještě pochybnosti ohledně používání elektronických zadáva, elektronického zadávání zakázek, jestli by to ne, nebylo diskriminující eh, pro malé a střední podniky Může to být eh, legitimní eh, řešení, eh, musí to být, bude právně nepochybné. Potom samozřejmě mm, by se mělo tady používat, by se měla používat prohlášení v uchazeče a teprve eh, v nějakém pozdějším eh, kroku eh, úřední ověření, ale v fázi přípravy by to značně omezilo výdaje všech zúčastnění, kdyby stačilo prohlášení uchazeče. Potom tady vidíme ještě potenciál pro ten dynamický systém zadávání zakázek. I tam by se dala ta směrnice vylepšit. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě vám teď rádi odpovíme na veškeré dotazy. Je peut-être donner la parole maintenant. Mnohokrát děkuji a já dám slovo Ajdě, protože ona nám možná bude chtít říct něco k veřejným zakázkám. Já myslím, že to bude důležité, protože je zpravodajka. Poměrně stručně. Tohle nebylo příliš nové. To, co je v té studii, už eh, do značné míry znám. Takže pro mě, eh, já se hodně zajímám na, o tom, na to, aby eh, se při revizi směrnice o zadávání veřejných zakázek začlenil i, začlenil i ten elektronický aspekt v nadcházejících letech. A mě tady chybí volání po tom politickém tlaku aby ty jednotlivé eh, zadávací platformy v jednotlivých členských státech byly eh, eh, interoperabilní a mm, porovnatelné a tomu tak není zatím a mm, malé a střední podniky proto mají problémy. Jinak samozřejmě ten snažší přístup, to je poměrně jednoduché. Ono nelze pochopit, proč pro elektronické zadávání zakázek jsou tady takové vysoké překážky jako u papírové formy. To nedává smysl, protože tím už se vlastně omezí eh, počet uchazečů, ale samozřejmě je také třeba říci, a jak jste říkali u elektronických podpisů a u eh, časových razítek, jsou eh, standardy, které je třeba harmonizovat na evropské úrovni a bylo by dobře, kdyby Evropská unie se snažila harmonizovat tyto normy. a navrhla mm, užitečné formáty, které budou technicky neutrální. To by bylo docela eh, jistě eh, velice eh, tedy důležité. Ve své zprávě mám trošku uh, problém, prostě máme tady dvě knihy zelené. Je třeba tedy teď uh, zatlačit na to, abychom uh, já to možná udělám prostřednictvím eh, nějakého pozměňovacího návrhu, ale každopádně eh, vám pošlu eh, v anglickou verzi, abyste také mohli udělat určité pozměňovací návrhy. Merci Heide, je dirais... Děkuji Heide. Já jsem jenom chtěla říct, že naprosto souhlasím s tím, jak vy vidíte situaci. Já myslím, že už je na čase, abychom postoupili rychleji jako předu. Máme 21. století. Barbara? Ano. Ty dobré příklady, eh, které jste jmenovala, Irsko, Rakousko, Estonsko asi, Portugalsko, samozřejmě. Eh, těch bychom eh, se mohli chytnout. Pokud je o technické zlepšení obou směrnic, tak to je úkol na komisi. Ale já bych se ještě zeptala, na ten politický konflikt. Já vím, že asi nebudete mít žádné připravené řešení, ale přesto se vás zeptám. Všechny ty eh, obtíže, o kterých jste hovořila při eh, použití, eh, kolidují s, naším, s, naším politickou, s naší politickou představou asici podporovat tam něká kritéria a malé a střední podniky zapojit více než do posud. To je trošku problém. Protože eh, v elektronické zadávání zakázek brání malým a středním podnikům. Čili eh, jak, kromě vašich technických návrhů, byste nám dala, jaký byste nám dala tip k naplnění těch našich politických přání, která tady vyjadřujeme v parlamentu a komisař Barnier je vlastně také. Jak toto sladit tedy eh, s těmi technickými zákonitostmi? Já si myslím, že to je možné. My jsme neříkali, eh, že neexistují nevýhody, ale eh, existují akorát nevhodné oblasti použití pro, té elektronické, pro to elektronické zadávání zakázek. A ty eh, ruční fáze toho elektronického zadávání zakázek se tedy dají Eh, vyřídit tímto způsobem, ale eh, dá se to převést i vlastně na tam nějaká kritéria. Všechno tohle to existují samozřejmě určité hromadné zakázky, kde eh, nebude možné zohlednit ta měkká kritéria tolik, například požadavky na nějakou, nějaké vzdělání a tak podobně. Tam se, tam se prostě zatrhl nějaké body, ale ne konkrétní čísla. Takže dá se to udělat, ale eh, v případě hodnocení u měkkých kritérií, kde je něco lepší nebo horší, nebo eh, kde je třeba prostě nějakým způsobem ty uchazeče srovnávat, tak eh, tam je problém. Ale vůbec by to neměla být překážka k nepoužití mm, elektronického zadávání. Akorát při hodnocení eh, zakázky je třeba se pustit do eh, posouzení těch kvalitních kritérií. Pokud jde o ty malé a střední podniky, tak tam eh, například v Dánsku, tam už probíhá hodně elektronická fakturace. Existuje jedno centrální místo, které zejména pro malé podniky poskytuje informace o tom, co se děje ehm, při posílání elektronických faktur. Takže je tady eh, státní místo, kde se podporuje eh, nasazení eh, těch nových technologií, je k dispozici malým a středním podnikům a bylo kvůli tomu vytvořeno. Čili to jsou ta, mm, my tady hovoříme o podpůrných opatřeních na straně tedy Eh, zadavatelů, ale i na straně eh, mm, uchazečů. Jsou tady různé eh, svazy podniků a lze jim tedy předávat informace a vést je takto. To všechno se zjednoduší, když se tedy přeskočí ten, ta překážka například elektronických podpisů, tak aby to měly malé a střední podniky snažší. Já myslím, že pro dobrý průběh debaty bychom měli teď pokračovat u poslanců a potom vám dám slovo později, protože bych ráda si vyslechla také názor komise. Než dáme slovo Katrin Štitler, tak bych ráda pozdravila skupinu návštěvníků Hanse Petra Majera. Vítejte u nás a doufám, že si z toho vezmete něco pozitivního, z toho, co se dělá v výboru pro vnitřní trh, který patří k těm nejdůležitějším. Katrin, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také za vystoupení. Vy jste právě mluvila o školení. A jedna z věcí, která mě zaujala, je profesionalita při zadávání veřejných zakázek ze strany těch, kdo ta pravidla musí uplatňovat, také pokud je o nové výzvy, co se týče elektronických veřejných zakázek. Možná, že bychom mohli zajít do větší hloubky. A taky tady byla další věc, která tu zazněla v té prezentaci, která byla zajímavá, a to se týká důvěry. Dokud lidé nebudou důvěřovat takovému systému, tak na to nepřejdou, budou se držet toho, co znají. A je potřeba dát lidem pobítky, aby na něco přešli. V podstatě je to téměř změna kultury z hlediska toho, jak věci fungují ale když jste mluvili o těch malých a středních podnicích a o tom, jaký to má na ně dopad, já myslím, že to je zajímavé, to je pro nás veliká priorita. Je to opravdu důležitá součást evropské ekonomiky. Takže pak možná lépe pochopíme, proč váhají, jaký dopad to na ně má. Já, mně to připadalo velice užitečné. A další zajímavá věc, kterou jste říkala, se týkala těch výzev z hlediska toho, jak to funguje v jednotlivých členských státech. Například od devoluce eh, ve Skotsku máme určitou politiku ve veřejných zakázkách a možná, že byste se, byste se mohli poučit i třeba v jiných částech Spojeného království z toho, jak to děláme teď my. Jde v podstatě o jakousi spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a potom přeshraničně abychom našli ty nejlepší osvědčené postupy a abychom na to šli co nejlépe, protože vy jste také v těch prezentacích zmínili, že veřejné zakázky představují 19 HDP, takže je opravdu důležité, když budeme připravovat zprávu Heidi v rámci příprav na Bílou knihu a další návrh, abychom to nastavili správně. Takže mě zajímá profesionalita, zajímá mě, jak by vidíte ty osvědčené postupy, už jsme o tom něco slyšeli. A poslední věc, jak vidíte budoucnost veřejných zakázek. Děkuji. Merci, Katrin. Děkuji, Katrin. A nyní má slovo Aida, která požádala slovo. Sorry, sorry, es ging nicht an. Ich wollte... Já jsem uh, ještě jednou chtěla zareagovat na to, co říkala paní Weyer. Já si osobně nemyslím, že elektronické zadávání zakázek by se mělo zavádět povinně a ani si nemyslím, eh, že eh, se tím eh, dá nahradit úplně všechno. Existují jiné metody, jako je například vyjednávací řízení, které je důležité, když se mají zavádět inovativní metody. E-procurement mám výhody pro standardizované produkty, pro masové zadávání. Tam jsou jednoznačné výhody. A v Evropské unii se eh, zadává jenom 5% eh, zakázek, i když komise eh, už chtěla dosáhnout dneska 50%, takže je tady ještě velký prostor, ale rozhodně ne všechna řízení by to mělo nahradit. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme ještě pět minut, tak dám slovo paní Maria Mirto Kanadopulu z DG Senko Evropské komise. Uh, hello, I don't... Dobrý den, já jsem se, myslím, nehlásila o slovo. Já tady zastupuji generální ředitelství Sanko. My nejsme to hlavní příslušné ředitelství. Já myslím, že teď se k tomu vyjadřovat nechceme. Děkuji. Jako Vzhledem k tomu, že komise nechce nic říci, byla interpelována, tak já jsem si myslela, že je důležité, aby někdo za komise něco řekl. Děkuji. Děkuji, že nám dáváte slovo. Jacques Galer, já jsem úředník pověřený směrnicí o elektronickém podpisu. Rád bych ujistil poslance tohoto parlamentu, kteří nás vyzvali, abychom si dělali poznámky, že jsme si poznámky dělali. Rychle jsem si přečetl tu zprávu. Musím říci, že je to dobré zhrnutí práce, kterou odvádíme už několik let. Vyzývám tedy parlament, aby si zprávu přečetl. Jsou tam velmi zajímavá upřesnění. Je tam také odkaz na studie, třeba IAS, identifikace, autentizace, podpisu. Tam je vlastně shrnutí všech těch prací, které byly realizovány v uplynulých letech. To je vše. Děkuji. Má ještě někdo nějakou otázku? Nebo se chce přihlásit o slovo? Není tomu tak, takže uzavřeme tuto rozpravu a za dvě minuty přistoupíme k dalšímu bodu. Děkuji.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 Já bych poprosila ty, kteří chtějí odejít ze sálu, aby tak učinili rychle a v tichosti. A nyní dám slovo Evropské komisi, aby přednesla prezentaci, která se týká fungování sítě evropských spotřebitelských center po pěti letech existence. Je čas eh, udělat bilanci, je to velmi důležité a já dám slovo panu Tamášovi Molnárovi z generálního ředitelství Sanko. No, krát děkuji, paní předsedkyně. Vítám členy výboru IMKO a také návštěvníky a všechny ostatní, kdo se rozhodli, že teď věnují několik minut Evropským spotřebitelským centrum. Jak už bylo řečeno, síť ECC loni oslavila pět let své existence – a komise se rozhodla, že provede hodnocení. Před sebou teď vidíte členy a ředitele sítě ECC. Já myslím, že řada z vás má úzké vazby na centra ECC, takže tam možná uvidíte známé tváře. Protože tento výbor, výbor toho hodně ví o této síti, rád bych jen krátce shrnul, o co v té síti jde a co se teď děje. Je to celoevropská síť, máme kanceláře v každém členském státě a také v Norsku a na Islandu. Znamená to, že můžeme pomáhat každému občanovi Evropské unie. Cílem sítě je informovat a podpořit spotřebitele. Pokaždé, když dělají něco přes hranice, když si něco koupí, nebo když jedou do jiné země, mohou se obrátit na ECC. Jsme velice pišní na to, že můžeme oznámit, že v roce 2010 centra měla více než 71 tisíc kontaktů se spotřebiteli. A od vzniku v roce 2005 síť registrovala více než 340 tisíc kontaktů. Rozpočet, který využíváme, Celkově v členských státech a v Evropské komisi je dohromady 8,6 milionů eur za rok. Tolik tady máme k dispozici a když se podíváte na tuhle stránku, tak tady vidíte, že ty počty případů každý rok narůstají. Na další stránce, kterou teď vidíte před sebou, máme oblasti, které zjevně jsou nejproblematičtějšímu, nebo na tyto oblasti je nejvíc stížností. Vede jednoznačně doprava, na druhém místě je rekreace, na třetím místě restaurace a hotely. To jsou tři hlavní oblasti, ve kterých se na ECC obrací nejvíc spotřebitelů. Když se podíváte na druhou část, na stejné stránce, prodejní metoda, je jednoznačné, že vede elektronické obchodování. Na druhém místě je jenom jedna třetina toho, co představuje elektronické obchodování. To znamená, že elektronické obchodování opravdu vede přes hraniční činnost, o které ECC ví, tam prostě v této oblasti vede elektronické obchodování. A teď se dostáváme ke stránce, která se týká externího vyhodnocení. Komise rozhodla, že provede externí vyhodnocení ze dvou důvodů. Za prvé, abychom posoudili, jak ta síť teď funguje a za druhé, abychom si udělali objektivní představu o tom, jak to vypadá z pohledu nezávislého orgánu a očekáváme, že nám dá doporučení pro další činnost. A chci v této fázi zdůraznit, že ta studie a zjištění z této studie nepředstavují oficiální názor komise, jde o nezávislé vyhodnocení a výsledky představují názor tohoto konzorcia. Na další stránce vidíme souhrn celého procesu. Nechci zacházet do podrobností. Já vím, že jsem poslední bod na pořadu jednání před obědem. Tu prezentaci jste dostali, takže toto všechno přeskočím, ale pokud pak budete mít dotazy, tak se tomu rád vrátím. Na začátku letošního roku jsme zjistili, nebo jsme dostali konečnou zprávu závěrečnou zprávu. Snažili jsme se najít odpovědi na následující otázky. Já jsem je seskupil a na této stránce asi vidíme ty nejdůležitější věci, pokud je o ty otázky. Takže první otázka, relevantnost a dopad sítě. Naplňuje skutečně potřeby spotřebitelů? Měli bychom doplnit nějaké cíle nebo činnosti, Přispívá síť k dosažení cílů spotřebitelské politiky EU? A jaký má dopad na národní úrovni? Všechny tyto věci jsme se snažili posoudit a já myslím, že představují ty nejdůležitější záležitosti. Na další stránce vidíte, že jsme si položili určité otázky, které se týkaly efektivnosti, důslednosti, efektivity z hlediska vynaložených nákladů a i tady máme doporučení na zlepšení. Podíváme se na stranu 6, ano, to je ono. Hlavní zjištění. Především studie dospěla k závěru, že síť ECC má pozitivní dopad a také máme pozitivní výsledky z hlediska vynaložených nákladů. Za každé euro, které investujeme do sítě, vyřešíme stížnosti o hodnotě 1,77 eur. To znamená, že je možné vyřešit víc stížností, než je částka, kterou investujeme. Pak je tady další poměr, na který jsme velice pišní. A tady jde o rozsah škod, přeshraničních škod, které utrpí občané. My odhadujeme, že je to v rozmezí od 500 milionů do 1 miliardy eur za rok. A ECC pokrývá 2 až 3 toho, co je nutné. Jinými slovy, dá se říct, že máme asi 30-násobné potřeby z pohledu toho, co dnes ECC může zajistit. Takže tady máme velký prostor pro zlepšení. Objem narostl za pět let o 25 v roce 2010. To jsme tam bohužel nepokryli, protože ta Zpráva vznikla v roce 2010. To vylepšení bylo až o 40 A domníváme se, že síť ECC představuje hodnotu nejen pro spotřebitele, ale i pro podnikatele, protože zajišťuje rovné podmínky, stanoví standardy a stará se o to, že spotřebitelé budou mít vždy všude stejná práva. Měli jsme také výstupní průzkum. Uživatelé sítě ECC říkali, jak, jestli jim síť připadá užitečná a 87% respondentů se domnívá, že služby, které obdrželi pro ně, byly prospěšné, užitečné. Slabiny. Bohužel znalost o síti ECC je poměrně nízká. Pouze 15 občanů a 20 přeshraničních nakupujících slyšeli o síti ECC. Rozhodně, až se dostaneme k doporučením, uvidíme, že tady máme i doporučení k řešení této oblasti. ECC také dali najevo, že tady ta nejistota z hlediska financování. Vychází to z ročního systému financování a neumožňuje jim to zpracovat dlouhodobější plány. A v neposlední řadě je tady omezený přístup k opravným prostředkům, protože ECC nemají možnost vymáhat žádná rozhodnutí, nemají možnost přinutit podniky, aby začaly vyjednávat a velice často nejsou úspěšní. Když se podíváme na další stránku, tady vidíme, že asi 39 případů není vyřešeno, protože nebylo nalezeno řešení. To je ta druhá největší oblast na levé straně. Na pravé straně vidíme, jaké jsou příčiny těchto případů, když nebylo nalezeno řešení. 75% případů nespolupracoval příslušný podnik. Prostě mu nezáleželo na tom, aby se ta věc vyřešila se spotřebitelem. Na další stránce vidíme výsledek průzkumu mezi spotřebiteli, takže tady vidíme že většina spotřebitelů, kteří využili síť ECC, byla velice spokojená, někteří z nich byli spokojeni a 11 nebylo nespokojeno a proto jsme na to opravdu pišní a podobné údaje budeme sbírat i v budoucnu. Nyní k doporučení. Zase máme tady takové skupiny. Já to rychle projdu. Uvidíte to před sebou a Rád pak ještě zodpovím dotazy. Takže za prvé. Ve studii máme něco o propagaci, o viditelnosti. Doporučuje se tedy, abychom zajistili zacílené preventivní propagační kampaně, pokud možno eh, v koordinaci s dalšími zúčastněnými na evropské úrovni. Tady se dokážeme představit spolupráci s těmi, kdo vymáhají právo, s ministry, s vládami, s každým, kdo bude mít zájem. Aby se řešila finanční nejistota, doporučuje se využít takzvané rámcové dohody o partnerství s příslušnými vládami. Bylo by možné podepsat dohodu, která by stanovila příjemce na dobu delší než jeden rok. Navrhuje se také, že se využijí určitá měřítka pro výsledky a to by se možná dalo využít i pro financování. I když podle komise by to bylo dost obtížné, protože to vůbec neodpovídá pravidlům podle finančních nařízení. Na další straně vidíme, že jsou tady jistá doporučení pro interní činnost sítě. Potřebujeme určité standardy. Je nutné stanovit priority, aby se zajistilo, že k jednotlivým případům se bude přistupovat racionálně. A velice důležité je doporučení, že je třeba ujasnit úlohu ECC ve vztahu k programům ADR, orgánům vymáhajícím právo a dalším sítím. Takže tady v tomto výboru a také v dalších výborech velice často mluvíte o solvitu, o finetu. Lidé musí vědět, co je co a kdo co dělá o to jde, když říkáme, že tuto oblast musíme ujasnit. Tvorba politiky, já si myslím, že to je podstatné i pro tento výbor. Tady uvádějí, že je nutná lepší spolupráce s různými sítěmi, s orgány vymáhajícími právo, s orgány EDR a s ostatními, které už jsem zmínil. Ale stejně tak zdůrazňují význam marketingu, propagace dobrých výsledků sítě, co už se udělalo, jak se vedou. Na další straně máme přímá doporučení, která se týkají viditelnosti. Už jsem zmínil Solvit, Finet, mohu zmínit Rapex. To je další značka Sanka. Ale ECC není vlastně značka. Je to v angličtině, ale když si to převedete do své mateřštiny, tak je to něco úplně jiného. Takže jedno z doporučení je vytvořit eh, název, který by byl stejný ve všech jazycích. A doporučení zachází ještě dál a ptá se, jestli bychom neměli vytvořit národní webové stránky, které mají podobnou strukturu a které by spotřebitelům umožnily přecházet z jedné země do druhé s tím, že by tam vždycky našli stejné informace na stejném místě, aby pochopili, že jde o síť a ne o nějaký řetězec jednotlivých center. Hodnotitelé navrhují eh, propagační plánování, jakýsi každoroční propagační plán, který by mohl být součástí procesu aplikace. Zdůrazňují také význam spolupráce s podnikateli. Domnívají se, že jsou tady multiplikátory, třeba letiště, přístavy, cestovní kanceláře, také zastřešující orgány pro tyto organizace, s těmi se zřejmě často setkáváte, bojí, takže oni zdůrazňují význam spolupráce se všemi těmito organizacemi. Na další straně máme dva další aspekty. Hodnotitelé zmiňují ADR. Tam by měl být vývoj volitelný. Možná víte o tom, že komise a také naše generální ředitelství Sanko pracuje na určitých právních iniciativách v této oblasti, takže až předložíme návrh, tak to doporučení zřejmě zohledníme. A dole na této stránce máme výhody nebo prospěch, který plyne z ECC pro společnost. Máme tady výhodu finanční, a pak je tady otázka, kolik stojí důvěra lidí. Kolik to stojí, když lidé chtějí nakupovat přes hranice. Jakou to má hodnotu? Jak můžeme vlastně ocenit ztracenou důvěru? To je otázka, kterou musíme také zohlednit. Takže když zvažujeme finanční výhody, finanční prospěch této sítě, tento aspekt je třeba brát vážně a zohlednit ho. A jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že už teď probíhá určitá činnost. Máme kampaň k zajištění viditelnosti, ta začala tento měsíc a doufáme, že potrvá až do léta. Možná trošku déle. Ve 12 zemích jsme spustili pilotní projekt. Upravili jsme webové stránky komise i národní stránky a snažíme se poskytovat spotřebitelům lepší zacílené informace. Už máme skupinu, která se zamýšlí nad celou věcí, eh, účastní se jí síť ECC, zástupci spotřebitelů, zástupci podnikatelů pro přeshraniční záležitosti a snažíme se předložit doporučení, která by se dala využít v jednotlivých členských státech. Na další straně zmiňujeme krátce Protokol pro vyřizování případů, to je interní dokument sítě ECC, má zajistit, že budeme mít ucelené nebo jednotné postupy, že to bude probíhat podobně v celé Evropské unii. A musím zmínit, že máme takzvaný pilotní projekt, který neměl být pilotním projektem, ale stává se z něj pilotní projekt. Na posledním spotřebitelském summitu v roce 2010 jsme jeden seminář věnovali otázkám půjčování vozidel. Velice často dostávám stížnosti od vás a od vašich kolegů právě v této věci. Takže v komisi to řešíme a zdá se, že sektor půjčování vozitel má obavy ze špatného výkladu, takže vítají iniciativu ECC s tím, že bychom zpracovali přístup přívětivý pro spotřebitele a teď vyhodnocujeme, jakým způsobem zavést postupy alternativního řešení sporů, jak poskytovat informace pro spotřebitele s tím, že budeme eh, stejně reprezentovat zájmy spotřebitelů i podniků. A na poslední stránce uvidíte časový plán, co probíhá teď. Provádí konzultace s jednotlivými zúčastněnými stranami. Už jsme oslovili ECC, ptali jsme se na tuto studii, obrátili jsme se na generální ředitele pro spotřebitelskou politiku na úrovni členských států. K tomu došlo minulý týden, dnes jsme tady a velice rádi uslyšíme váš názor na jednotlivá zjištění. Chtěli bychom posoudit, přehodnotit cíle této sítě do konce léta a někdy kolem podzimu bychom to chtěli uzavřít a ve čtvrtém čtvrtletí, když to všechno bude probíhat dobře, vyvodíme závěry a dohodneme se s členskými státy na financování. Takže budeme schopni zahájit v příštím roce to další pětileté období zřejmě s novými cíly a s upravenými postupy. Děkuji vám. Eh, Děkuji za tuto eh, velmi úplnou prezentaci, která ukazuje, že váš úkol je opravdu velmi složitý. Zatím se nikdo nepřihlásil o slovo. Heidi, já mám jen jednu otázku. Využiju toho, že mám slovo. Vy jste hodně hovořil o spokojenosti spotřebitelů, to mě nepřekvapuje, ale na druhé straně jste také hovořil o tom, že podniky nejsou příliš motivovány a to je velký problém spolupráce s národními a místními úřady. A mě by zajímalo, jak se v následujících měsících díváte na další postup. A pak je to další problém, který je pro vás důležitý ale to je problém ve všech politikách. Jedná se o finance. Vy jste říkali, že máte 30krát větší potřebu než to, co bylo uskutečněno a to jasně ukazuje, že je důležité, aby se to zlepšilo, aby měli občané pocit, že Evropa je dobrá k životu a proto musíte také eh, posílit vztahy s místními orgány. Dám slovo Hajde a potom Margaretě. Děkuji Eh, vám eh, za vaši zprávu i za studii. Mně připadají velice zajímavé. A přesně ty otázky, o, ty, které eh, zazněly tady na konci, pronásledovaly i mě. Jestli spotřebitelé nejsou zmateni tím počtem sítí Solvit, Finit a tak dále. Potom jsou tady spotřebitelské svazy. A prostě nakonec je tady celý takový Eh, zhluk organizací, které za, zodpovídají za spotřebitelské eh, záležitosti a mm, jak se v tom má člověk vyznat. Vy říkáte, že to chcete nějak řešit a já doufám, eh, že se tam nějaká řešení brzo najdou. To tež platí o financování pokud eh, budeme lépe analyzovat ty prostředky, tak budeme mít eh, lepší eh, výsledky, než když investujeme do sítí, které si navzájem konkurují. Já bych se zeptala na to alternativní řešení sporu, jak, jak to chcete vystavět od začátku protože si myslím, že ta souvislost je důležité. Pokud já si dobře pamatuji, tak před čtyřmi lety jsme byli ve Washingtonu a jednali jsme tam s eh, organizacemi spotřebitelů a ukázalo se, že když máme eh, nějaký eh, základní právní podklad, jako, jako jsou kolektivní žaloby, tak eh, se potom vyplatí eh, investovat do alternativního řešení sporů. Podniky eh, samozřejmě nechtějí procesy a mají mnohem větší zájem už předem se obrátit na spotřebitele a věnovat se rozvíjení těch ideologických, tedy těch alternativních metod. My tady máme bohužel ideologický spor eh, v výboru. Eh, kolektivní žaloby by měly být eh, samozřejmě jenom posledním možností, ale když člověk má tu možnost, tak všechny ty sítě jsou eh, podporovány mnohem více ze strany podniků a eh, na mě udělal dojem, jak silně ve Spojených státech podniky eh, podporují a financují vlastně takové spotřebitelské sítě. Merci à Madame Onslik. Děkuji. Paní Monslik, děkuji paní předsedkyně, děkuji našemu hostu za velmi zajímavou prezentaci. Máme několik návrhů Zdá se mi, že hodně problémů vyplývá z toho, že spotřebitelé nemají povědomí o tom, že takováto síť existuje. Když se v mé zemi zeptám, zda vědí něco o této síti, tak eh, nejčastěji následuje velký údiv. Já si myslím, že zde opravdu v této chvíli velmi potřebujeme vést eh, silnou kampaně už jsme o tom hovořili, něco takového začalo v Polsku. Já jsem se snažila v uplynulých týdnech něco o tom zjistit, ale nedostala jsem žádné informace o této trvající kampani. Takže to vypadá, že někde něco neděláme dobře, když předáváme tyto informace spotřebitelům. Možná stávající informace spotřebitelů také neodvádějí svou práci, pokud jde o informování o této možnosti. A tato možnost je opravdu velmi důležitá a využití této sítě je opravdu žádoucí ze strany spotřebitelů. Je třeba hodně hovořit o tom v této kampani, informovat spotřebitele jako skvělý nápad mně připadá vytvoření jednotného názvu pro všechny země, jako máme Solvit a Rapex. Jak jsem říkala, třeba v mé zemi by to znělo úplně jinak, ten název, než to zní anglicky. A pak je to ten problém, o kterém mluvila Bernadette. Podniky nevždy chtějí pozitivně reagovat na prozby o očkodnění, které jsou k nim vysílány ale vyplývá to i z toho, že malé a střední podniky mají malou, malé povědomí o existenci této sítě a nemají příliš představu, jak je možno této sítě využít. Takže by bylo dobré vést také informační kampaň určenou pro podniky, aby i podniky věděly, že díky tomu může mít jejich firma nadále zachováno dobré jméno. Pokud díky této síti dojde k pozitivnímu vyřešení určitého sporu. Takže já bych na jedné straně navrhovala, aby tyto kampaně byly mnohem širší, mnohem větší a mnohem častější. Zdá se mi, že je to problém, že na to potřebujeme hodně financí, ale chceme-li mít pozitivní dopady na spotřebitele, tak to musíme také vzít v úvahu. Děkuji za pozornost. Děkuji, to, co jste říkala, je velmi důležité a já s vámi plně souhlasím. Ale možná je to také úkol pro polské předsednictví. Ehm, musíte toho využít. Rzeczywiście na pewno. Ano, určitě. Předám tento návrh polskému předsednictví. Myslím, že se nad tím také hluboce zamyslí. Děkuji, Bernadette. Já to říkám proto, že často ve Francii říkám, že hodně očekávám od polského předsednictví a také od polského lidu, abychom trochu změnili vizi kterou máme v současné době ve Francii, takže si myslím, že je to dobrý nápad a myslím si, že i náš řečník by s tím souhlasil. Ještě někdo další by si chtěl vzít slovo? Ne? Takže vrátíme slovo panu řečníkovi. Děkuji vám za otázky a děkuji také za poznámky eh, k různým eh, bodům, které jsem zde uvedl v průběhu své prezentace. Pokusím se je shrnout a pokud na něco zapomenu, prosím, připomeňte mě to. Za prvé, pokud jde o status ECC, nejedná se o spotřebitelské organizace. Dvě třetiny evropských spotřebitelských center jsou eh, u úřadů a ministerstev a orgánů vymáhajících právo. Pouze jedna třetina je eh, při spotřebitelských organizacích, eh, například v Polsku, v Německu. Je to jiné. V Německu je nezávislá organizace, která v podstatě ve stejné budově má jak to francouzské, tak to německé spotřebitelské centrum. Takže zde máme různé struktury. V této oblasti ale není žádná konkurence. Já neznám žádnou spotřebitelskou organizaci, která by eh, řešila přeshraniční spotřebitelské záležitosti, takže to není žádná konkurence spotřebitelským organizacím na vnitrostátní úrovni. A z toho důvodu zde není žádný spor ani o financování. Ponechme to na členských státech, aby vybrali, která organizace je nejlepší a důvěřujeme členským státům, že to správně rozdělí. Když hovoříme o důvěře, kdekoliv hovoříme o důvěře, proč podniky se neobracejí na alternativní řešení sporů. Myslím si, že je to otázka kultury. Ve skandinávských zemích 80 sporů je řešeno alternativním způsobem. Vůbec se nepřijde těch 80 k soudům, protože jak podniky, tak i jednotlivci chtějí dospět k dohodě, k nějakému závěru. Pokud se podíváme na vnímání v některých jiných zemích, především na jihu Evropy, tak eh, lidé nevěří, že rozhodnutí, které nemůže být vymáháno soudní cestou, nemůže, nebo tedy může být nějakým eh, vyrovnáním. Takže proto ani podniky, ani jednotlivci nevyužívají alternativní řešení sporu. Je tedy třeba, aby se změnilo smýšlení. Otázka je, zda by rozhodnutí ADR mělo být eh, závazné a povinné. To je otázka vměšování do eh, vnitřního práva. Já si myslím, že by nemělo být závazné, protože proto máme soudy, proto máme eh, národní postupy k řešení sporů, takže ADR, alternativní řešení sporů a jejich rozhodnutí by mělo být dobrovolné. Pokud jde o kolektivní nápravu, tak na to máme různé názory. Dobře to funguje, ale je to v podstatě takový tlak v pozadí, který vede k alternativnímu řešení sporu a většího využívání. My jsme v komisi, ne tedy má jednotka, ale jiná jednotka na našem ředitelství na tom začala pracovat. A už existují systémy alternativního řešení sporů ve více než polovině členských států. Jsou různé a teď je otázka, jak bychom mohli poskytnout něco systematického aby to neřešilo pouze případy spotřebitelů a sporu spotřebitelů, ale také otázky volné soutěže a sporu v otázkách volné soutěže, hospodářské soutěže. Jakmile bude tato práce dokončena, tak eh, budeme připraveni udělat v této oblasti krok vpřed. Pokud jde o financování. Financování je rozhodně problém a my doufáme, že se nám podaří v následujících finančních výhledech zachovat alespoň stejnou úroveň financování. Bohužel ekonomická situace není v současné době příliš eh, slibná, ale doufám, že benchmarky, které jsme dnes dokázali předložit, jsou dostatečně přesvědčivé, aby přesvědčili vás i rozhodující činitele na radě, že toto financování je opravdu nutné. A vidíme, že více práce je možno udělat, bohužel tedy s většími finančními zdroji v této chvíli. S následují, nebo se současnými zdroji není možno vyřešit více případů. Jsou si také vědomi těch kampaní. Pokud budu dělat reklamu na svou službu, tak dostanu více žádostí, více tedy stížností, ale nebudu schopen tyto stížnosti vyřídit. Na to bych potřeboval více lidí. Takže nejde jenom o propagaci, která je také velmi nákladná, ale jde také o zdroje. Kolik toho můžeme zvládnout se, se stávajícími zdroji? Děkuji vám za podporu myšlenky jednotného jména pro tuto síť. Doufáme, že budeme schopni vést eh, úspěšnou kampaň. Ta je eh, velmi levná, je to ve výši 200 tisíc euro pro 12 zemí. Jde o vyhledávání na Google. Je to opravdu málo peněz. Když se to tam napíše, zadá v různých jazycích, eh, například eh, práva spotřebitelů, stížnosti spotřebitelů, záruky pro spotřebitele a tak dále, tak doufáme, že vyskočí odkaz na ECC. A také máme nějaké banery. Takže doufám, že tímto způsobem s tímto zaměřením na transparentní kampaň si budeme schopni ověřit, zda takovéto kampaně jsou dobré či ne a pokud eh, budou dobré, tak eh, se vrátíme sem za vámi s výsledky a požádáme o další podporu. Doufám, že jsem zodpověděl všechny dotazy, pokud ne, tak mi připomeňte ty, na které jsem zapomněl. Děkuji. Děkuji, mám ještě trochu času. Děkuji vám za vaše slova těm financím 200 eh, tisíc euro pro 12 zemí, to je opravdu výzva, takže přejeme vám, abyste s malým eh, rozpočtem dobře pracovali, určitě je to možné. Víte, že Evropský parlament eh, minulý týden odhlasoval rozpočet, takže můžete se spolehnout na parlament a my budeme určitě po vašem boku a vždy vás v tomto výboru rádi přivítáme. A vzhledem k tomu, že jsem nahrála polskému předsednictví, tak by bylo dobré, aby polské předsednictví takto reagovalo. Už to nezůstalo moc poslanců, ale přesto se na vás obrací. Máte ještě nějaké dotazy? Ne? Tak uzavřeme rozpravu, poděkujeme vám a popřejeme vám hodně štěstí a těšíme se brzy na shledanou, protože je to velmi důležitá politika a myslím si, že na ní máme vynaložit nejen materiální zdroje, ale také zdroje lidské a musíme pracovat eh, v dobré spolupráci a při koordinaci všech evropských institucí. Děkuji. Takže, už zde není moc poslanců, ale ráda bych řekla, že dnes odpoledne v 15 hodin bude probíhat uzavřené zasedání zpravodaje a stínových zpravodajů ohledně práv spotřebitelů a potom v 15.30 budeme pokračovat s veřejným zasedáním eh, výměna názorů o zprávě pana Kreutzmana a potom od 16 hodin budeme mít slyšení. Děkuji.